oznámení. Mezitím se můžete usadit. V pondělí spolu s prezident s předsednictvím rady, s prezidentem rady a podle pravidla 74 jednacího řádu bude podepsáno šest aktů schválených spolurozhodováním. A jejich názvy budou publikovány v zápisu jednání eh, z tohoto zasedání. Nyní se prosím opravdu usaďte, abychom mohli začít co nejrychleji hlasovat. Jako obvykle upozorňuji, že